Pozměňovací návrh 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 9 hlasů pro, 9 proti. Pozměňovací návrh 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 17 hlasů pro, 1 se zdržel. Pozměňovací návrh 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu. 9 hlasů pro, 9 hlasů proti. Pozměňovací návrh 3 od výboru Ekon. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout 8 hlasů pro, 10 proti. Pozměňovací návrh 4 výboru Ekon. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout 8 hlasů pro, 10 proti. Pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 17 hlasů pro, jeden se zdržel. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 hlasů pro, 1 proti, přijat. Pozměňovací návrh 6, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 18 hlasů pro, je přijat. Ústní pozměňovací návrh číslo 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 18 hlasů pro. Další odpadá. Pozměňovací návrh číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 16 hlasů pro 2 proti. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout 9 hlasů pro 9 proti. Pozměňovací návrh číslo 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Došlo k nějaké chybě, budeme hlasovat ještě jednou o třetím pozměňovacím návrhu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 17 hlasů pro. Ústní pozměňovací návrh číslo 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat 18 hlasů pro. Nyní budeme hlasovat o usnesení celém tak, jak bylo doposud eh, hlasováno v pozměněném změní. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Je přijata 17 hlasy pro a jedním hlasem, který se zdržel. Děkuji, všem přeji hezký den a znovu se sejdeme 22. března v 15 hodin zde v Bruselu. Radio, tak. Allora la lettera la prepara lei, mi sembra, poi ci vediamo dopo.